italského předsednictví. Nyní zde vítám pana premiéra Itálie, Maria Renciho. Pane ministerský předsedo, máte slovo. Schulz, honorevoli... Vážený pane předsedo Šulci, dámy a pánové, poslanci Evropského parlamentu, Rád bych se vrátil k slovům vás, pane předsedo, když se hovořil o tom, čemu došlo před 70 lety, já bych rád vzal tyto slova za své a jménem italské vlády a italského národa bych rád také vyjádřil, že je třeba bojovat proti této strašné hanebnosti, která panovala v Evropě před desetiletími a chci říci, že i dnes musíme mít velmi bdělí. Je zde ta, ta vina minulosti, máme za ně odpovědnost, ale je třeba, abychom hleděli do budoucnosti, na nové generace. Myslím si, pane předsedo, že vaše slova pro nás otevírají možnost, abychom nyní eh, řekli něco o hodnocení italského předsednictví Evropské unie. Připomínám, že Připomínám to, kde jsme začali. Já jsem hovořil o kontinuitě a my jsme navázali na předsednictví řecké a ptali jsme se, jak zástupci různých zemí a regionů Evropské unie jsou schopni převzít dědictví. Co tím mám na mysli? Být dědici Evropy. Evropa není pouze paměť a je to hlavně naděje do budoucnosti. Musíme pohlížet na Evropu v souvislosti s budoucností, ne pouze s minulostí. Jde o šance, ne pouze o obavy. A byli jsme s to během šesti měsíců, když jsme předsedali dostat takovéto výzvě. Jistě jsem si vědom toho, že tisk a všichni, kteří se tímto tématem zabývali, těmito velkými otázkami, nejdříve asi řeknou, ano, dobrá, Nejdříve hovoříte a pak se tedy díváte na to, zda došlo k výsledkům a co jste učinili právě dobu, dosáhli jste něčeho, ale tato otázka není položena správným způsobem, protože politikové nikdy nejsou vždy plně spokojeni a pokud jsou, tak by měli změnit své povolání ale jistě není možné eh, půl roku předsedat Evropské unii a eh, věnovat se pouze své vlastní zemi. My jsme měli půl roku odpovědnosti a ptali jsme se, jakou šanci má Evropa do budoucna. Všichni v Evropě, nezávisle na tom, hm, jakého jsou politického přesvědčení, ví, že naše odpovědnost je zde v Evropě, ne pouze doma. Že jde o to, abychom hovořili o těch různých kliše strukturálních reform, neboť eh, kdo chce obsát v evropské konkurenci, tak musí pochopit, že i naše vlastní země se musí změnit. Například Itálie, ta se změnit musí rovněž. A my jsme dosáhli výsledky během posledních šesti měsíců. Evropské, a neplatí to pouze pro evropské instituce, evropští občané si musí uvědomit, že v těchto letech se snažíme dát Evropě více zdrojů, než jsme převzali. Evropská unie každoročně dává evropským institucím asi 20 miliard euro a zpátky nedostáváme více než polovinu. Itálie tedy přispívá Evropě, pomáhá to nejenom s přátelným zemím, ale také pomáhá bankám a úvěrovým institucím ohroženým zemím. Neudělali jsme to nějak pouze z nějaké šlechetnosti či velkolikosti, ale udělali jsme to pro Evropu. Um, pak byly provedeny zátěžové cesty a my jsme museli eh, navýšit náš kapitál. To jsme rovněž učinili pro Evropu. Evropská Itálie není země, která se obrací na EU a prostě o pomoc. Ne, my se snažíme vést i nadále pokračovat té velké historii, která začala v Římě, u smluv, ale již mnohem dříve. My máme naši představu o Evropě. Evropa pochápeme jako velké místo pro naděje budoucích generací. A samozřejmě musíme se věnovat i našim vlastním problémům doma, což učiníme. Máme reformu ústavy, legislativy, veřejné zprávy, soudnictví. Vše to, čemu se věnoval během posledních šesti měsíců italský parlament. Takže my se eh, na této věci pracujeme. A ta evropská vize budoucnosti i z mé země Mnoho lidí to takto vidělo a pane předsedo, a doufám, že vy mi dovolíte a že mi dovolí i evropští poslanci, abych to uvedl příklad jedné konkrétní osoby. Což bylo to, co pro nás vedlo eh, během posledních šesti měsíců. Evropský parlament by měl zdát svůj hold eh, italskému prezidentovi Napolitánovi, nebo on, neboť on je přesvědčeným Evropanem a těchto hodinách on se vzdá svého úřadu, ale doprovázel celou tu dlouhou cestu reform, zabýval se, věnoval se potížím, kterými procházela Itálie s veškerou svou dovedností, se svým umem, se svými znalostmi. Během posledního půl roku Itálie si vytkla dva velké cíle. Za prvé, Šlo o politickou hodnotu jejich práce. Když jsme přebírali italské předsednictví, tak ještě neexistovala nová komise. A my jsme byli protagonisté společně s ostatními vládami historického rozhodnutí, kde bylo řečeno, že je důležité, aby nová Evropská komise vznikla při eh, zohlednění té politické hodnoty která vyplynula z voleb. Komise s předsedou Žánem Klonem Junkerem nevznikla pouze proto, že zde byl volební výsledek, ten by sám o sobě nebyl dostačující, neboť strana Žána Klóda Junkera neměla požadovanou většinu pro důvěru, ale došlo k volbě, kde se rozhodly národy pro pana předsedu Junckera a to bylo zohledněno, byla zohledněna volba občanů a nyní má Junckerova komise možnost zavádět opatření pro budoucnost a prosazovat svou politiku. A to je poprvé v historii Evropské unie, kdy byl zvolen předseda unie tímto způsobem. A já si myslím, že by to mělo být eh, svým způsobem eh, kodifikováno, aby politické zvyklosti eh, šly tímto směrem. Dále Itálie přišla s tím, že navrhla, aby se změnila i hospodářská paradigmata v Evropě. Já si myslím, že je důležité, aby hospodářství bylo nasměrováno trochu jinak, aby tady byla změna kurzu, protože pokud to e, takto neprovedeme, tak e, budeme jaksi na chvostu světa, který se tak rychle mění. Myslím, že i dnes, když zasedá kolegium předsedů, tak pan předseda Juncker předloží sdělení o flexibilitě a o strategickém investičním fondu pro další investiční plány, což je s tím symbolem. To jsou dvě rozhodnutí, kde my to hodnotíme velmi pozitivně. Vidíme, že to jde správným směrem, ale podle nás je třeba učinit ještě více a jsme ochotní k tomu přispět sami za sebe a být dostatečně velkorysí v případě tohoto fondu, skutečně věříme v investice pro flexibilitu, protože pokud bychom neměli flexibilitu, tak by mnoho zemí, ze kterých pocházím já a ostatní, dnes neměli ty hospodářské předpoklady, které potřebují. Pokud bychom neměli flexibilitu, tak by nebylo možné provést znovu obnovení Německa. Pokud by neexistovala flexibilita, tak by dnešní politika zde v tomto grémiu na tomto grému byla v podstatě zničena. Během posledních šesti měsíců se nám podařilo provést tyto hluboké změny tímto směrem. Samozřejmě ne všude do detailu. Eh, vzpomínám si na summit v června tohoto roku, vzpomínám si na veškeré ty diskuse, které byly velice tvrdé s kolegy hlavami stát, státu a vlád. Hovořili jsme o růstu, o investicích, a o tom, jak důležité je, abychom investovali jinak, že jde o vztah mezi ekonomikou a flexibilitou a kolik času uplynulo od té doby. V podstatě je to pouze několik měsíců a máme zde výsledek. Semkli jsme se, chceme investovat pomocí eh, pod, za podpory komise, která udává směr. Jistě mohl bych hovořit podrobněji o výsledcích, o dohodě, o klimatu a energiích, o polit, o tom rozhodnutí přejít z operace Mare Nostrum k operaci Triton, eh, ke změně politického přístupu, kdy jsme měli nejdříve negativní přístup, ale pak se nám to podařilo převést pozitivní přístup. Mohla bych hovořit o mezinárodní spolupráci, o deklasifikaci, která je tak důležitá tedy k odtajnění například eh, podklady v dohodě TTIP a také ke, o geneticky modifikovaných potravinách. Ano a i o několika porážkách. Ano, došlo k jistým porážkám, například závazky v oblasti Made in, které na sebe převzal tento parlament, což bylo v dubnu minulého roku. kdy parlament tedy převzal tento závazek a vyzval radu a komisi k tomu, aby e, požadovala i nadále to, co požadovala. Bohužel k pozitivnímu výsledku nedošlo, protože některé země i nadále byly proti. My jsme předložili tento dokument zde, který schnuje výsledky půl roku našeho předsednictví a já nyní i hned přejdu k druhé závěrečné části svých úvah. Budu hovořit o základních otázkách. A totiž podařilo se nám během posledních měsíců Evropě vrátit její duši? Je těžké vést takovouto debatu v době, kdy se otevřela debata o hlubším smyslu Evropy. a kdy bohužel tato debata čelí demagogickým snahám. Připomněme si například papeže Františka, který to zde velice dobře popsal a analyzoval. Evropa jako něco, co je důležité, významné pro svět ale na druhou stranu Evropa, kde se investuje pouze do demagogie, do strachu, do neustálého blokování a Evropa, kde se vlastně zesměšní naše hodnoty, kde ty naše hodnoty se již nepokládají za tak důležité jako dřív, za tak důležité jako dříve. Evropa jako pevnost, Evropa jako muzeum, Evropa jako škola, Klíčovým bojem Evropy přece není konflikt a spor, ale dialog. Pane předsedo, dovolte mi, abych to vyjádřil velice jasně v tomto kontextu. Zde, na tomto místě, jsme otevřeli náš půl rok a připomněli jsme si mladou ženu Miriam, která v té době byla v Sudánu ve vězení z důvodu svého náboženského přesvědčení. A já jsem hrdý na to a je to něco, co se mě skutečně velmi týká. Hrdý na to, že mohu říci, že Evropa umožnila této ženě, aby byla osvobozena a její dítě, které se narodilo ve vězení, bylo rovněž osvobozeno a jeho matka ho může vychovávat ve svobodě. Pane předsedo, dojímám, když myslím na to, že 20. srpna jsem já rovněž vaším jménem navštívil uprchlický tábor a připomínám si na reakci mladých lidí také ve Srebrenici. Tehdy mladí lidé neměli odvahu se vyjádřit, ale modé přílby, které tehdy vlastně pouze přihlíželi genocidě a násilí, Připomeňme si tuto situaci a dnes máme mnoho míst, kdy se takovéto situace bolesti a teroru opakují a Evropa by měla být na těchto místech přítomna. Ví to jistě mý přátelé z Evropského parlamentu a ví to také lidé, občané, kteří v Paříži vyšli do ulic. Někteří komentátoři řekli, že historický obraz je, ob... je vlastně pochod eh, šéfů vlád a států. Ale tak to není. Ten historický okamžik je ten pochod francouzského národa. Historie. Historie eh, potvrzuje, eh, jak důležité je, aby národ eh, se postavil. Já bych chtěl vzdát hold i všem Italům, kteří podpořili tento přístup Vážený pane předsedo, tato hluboká idea, tato zkušenost, eh, když jsme slyšeli ze všech stran zpívat Marsejezu při tom pochodu, když jsme viděli muže a ženy, kteří nechtěli ustoupit strachu a hrůze, kteří tím, že vyšli do ulic, nahlas řekli, že naše hodnoty jsou silnější než atentáty. Že každý z nás může být věrný těmto myšlenkám a že my, kteří chceme být věrní těmto myšlenkám a také myšlenkám Evropské unie, tak musíme také identifikovat svého přítele, protože přítel, pardon, nepřítele, protože nepřítel tady samozřejmě je, to je třeba si uvědomit. Někteří říkají, že tím nepřítelem je náboženství a těm bych chtěl říci, aby si znovu přečetli jeden velký projev a sice projev egyptského prezidenta. Během toho, co se stalo za ten poslední půl rok, bych také připomenul schůzky v Káhyře a v Římě s egyptskými představiteli a pro Středomoří eh, to byl významný okamžik. A já bych chtěl tedy připomenout projev pana Asisiho z 1. ledna, v němž je jasně vidět, že nepřítelem není náboženství, ale nepřítelem je ideologie. Ideologie, která jen zneužívá náboženství. Nepřítelem je fanatismus, sfanatizovaná ideologie to riziko, které před námi stojí, e, není riziko, že se zmílíme ve svém nepříteli, ale že bychom si mohli myslet, že můžeme být znehybněni, paralizováni strachem. Domnívám se, že pokud se budeme nějak izolovat, stavět kolem sebe zdi, e, vytvářet z Evropy pevnost, to není to pravé pro Evropu. Nesmíme také zapomenout, že nemůžeme žít uzavřeni sami do sebe. Někdy, někteří si myslí, že slova jako identita a integrace stojí vlastně v kontradikci, ale já jako zástupce italské levice bych chtěl říci, že rozhodně v té identitě nemůžeme ustoupit těm, kteří hlasitěji křičí. Identita to je věc, krásné slovo, které vyjadřuje co to je být lidskou bytostí. Já jsem hrdý na své kořeny, jsem hrdý eh, na svou zemi, jsem hrdý na to, že jsem Evropán, že jsem Ital, že jsem Florentian, jsem hrdý na to, že tady mohu zastupovat svůj osobní příběh, protože ta moje identita, to je základní věc. A opakem identity není integrace. Opakem identity je anonymita tak jako opakem integrace je dezintegrace, e, nějaký zlom, rozklad a my musíme být e, silní a dávat to najevo velice odhodlaně. Když v evropských institucích nebo někde jinde e, si myslíme, že budeme hájit své ideje tak, že se uzavřeme do své pevnosti jménem bezpečnosti, tak si musíme vždycky zopakovat že svoboda je nezbytným předpokladem bezpečnosti. Bez svobody v Evropě bezpečnost nebude. A v tom dnešním světě naši nepřátelé eh, chtějí změnit náš způsob života. A my nesmíme nikomu umožnit, aby nás přinutil změnit náš způsob života. Můžeme to nazývat, jak chceme, válkou, konfliktem. Ten název není důležitý. Je třeba si uvědomit tu realitu, která zatím stojí. Je třeba si uvědomit, že eh, nesmíme ustupovat demagogii. My tady jsme vůdčí političtí představitelé, kteří mají vést instituce a úkolem tedy je, aby Evropa se zhostila svého, své práce tak, jak má. A na základě toho bych ještě na závěr chtěla říct eh, něco velice prostého. Do Evropy se nyní vrací politika. A je to proto, že v posledních letech eh, jsme viděli, že svět chce více Evropy, ne méně Evropy. Ale musíme říci popravdě, jak to je ten typ Evropy, který jsme budovali v posledních letech, příliš často vyvolával dojem, že jeho jediným základem je ekonomika, hospodářství, nějaké parametry, závazky, úsporná opatření. A myslím, pane předsedo, že na konci těchto šesti měsíců můžeme říci, že tento postoj byl milný. A změna, kterou nese Junckerova komise, je změna, která byla v minulých letech nepředstavitelná. Ale svět se mění. Svět chce investovat do budoucnosti. V Brisbane jsme o tom hovořili na G20, hovořili jsme o růstu, inovacích. To jsou slova, která jsme tam slychali odevšud. A my musíme si tuhle změnu uvědomit. Musíme být jejím popředí, nesmíme být někde na chvostu peletonu. A je třeba, aby Evropa si toto dnes uvědomila. Uvědomila si, že je supervelmocí, nikoli třeba ekonomickou, ale supervelmocí, pokud jde o její hodnoty. My teď předáme štafetový kolík lotyšskému předsednictví. A chtěl bych jenom připomenout, že právě za italského předsednictví v roce 75 proběhly první přímé volby. A tehdy jsme uzavřeli dohodu, která právě umožňovala tyto přímé volby do Evropského parlamentu. Byl to skutečně vzácný okamžik. A teď po 40 letech Eh, situace je jiná, situace se stále mění a my si tu změnu musíme uvědomit. A musíme si i uvědomit, že se musíme dívat jinak na politiku, na politiku sousedství, to přenecháváme tomu následujícímu předsednictví. Eh, musíme věnovat větší pozornost otázce Středomoří, rozšiřování Evropské unie, protože bez Albánie, Srbska, Černé hory, nemůžeme eh, vlastně eh, dále uvažovat. A také je třeba, aby naše eh, demokracie nebyla nějak rozežírána strachem. A je možné, že ty události z posledních dnů nebyly konečné, že to ještě není všechno. V Itálii teď bude další významná mezinárodní akce Expo v květnu, eh, kdy se k nám sjede celá planeta, aby si vlastně lidé z celé planety vyměňovali eh, nápady, představy, eh, jak třeba bojovat proti hladu a podobně. A já bych ještě chtěl připomenout na závěr Odisea. Já vím, že pro některé z vás taková dlouhá kniha je asi problémem, ale já jsem eh, se naučil, co je Evropa nikoli v chodbách institucí. Ale pane předsedo, naučil jsem se to, když jsem studoval historii svého města. A v mém městě žila významná osobnost Dante Alighieri, eh, který eh, vlastně vložil Odiseovi do úst slova, která já považuji za velice relevantní právě dnes. Když se dnes zavíráte doma, eh, máte strach, strach tak Dante eh, k tomu říká Odysseovými ústy, je třeba nežít jako zvířata, ale snažit se eh, vlastně opřít se o své znalosti a o své ctnosti a to je, myslím, velice významné i dnes. Parlament si musí Eh, také rozmyslet, zda se bude vlastně si bude všímat těch demagogických prohlášení, žít jakoby jako zvířata, která možná ta demagogie je někdy zjednodušující, ale neumožňuje vést Evropu. A nebo zda se bude řídit těmi ctnostmi a znalostmi a o ně se opře. Já si myslím, že dnes Evropa je skutečně místem, kde se můžeme vyrovnat s těmi výzvami budoucnosti. Já bych chtěl závěrem ještě poděkovat všem institucím za spolupráci a říct předsedovi parlamentu, že Itálie zůstává věrna těmto civilizačním hodnotám, ideálům a i nadále se bude snažit o to, aby Evropa byla Evropou národů, nikoli Evropou byrokracie. Děkuji vám, pane ministerský předsedo. Pane Koberno, vy jste už 12krát zavolal slovo rubbish. Ano, dávejte si pozor, aby si lidé nemysleli, že to je vaše jméno. A nyní má slovo předseda komise, pan Juncker. Pan Juncker, máte slovo. vážený pane předsedo. Vážený pane předsedo rady, milý Mateo, vážení kolegové a kolegyně. Občas nastávají okamžiky, kdy je vlastně obtížné eh, přejít eh, z jedné fáze do druhé. Vy jste na začátku dnešního zasedání hovořil o osvobození eh, koncentračního tábora. Eh, hovořil jste i o těch, kteří se narodili dlouho po válce. A eh, jsou to lidé, kteří si dnes jen těžko dovedou představit bolest a tragédii, eh, která vládla v Evropě nejen v letech 40 až 45, ale vlastně už od roku 33 do roku 45. Takže pozor na špatné začátky a uvědomme si, jak vypadala historie a poučme se z ní vhodným způsobem. A dnes e, vlastně se nacházíme na francouzském území. Jak bych v tomto okamžiku mohl opomenout drama a tragédii, kolektivní i individuální tragédii, e, která zasáhla Francii eh, v minulém týdnu. I nadále jsme šokováni, pobouřeni, konsternováni, znechuceni eh, tím, eh, k čemu došlo v Paříži. Ano, všichni jsme Charlie, ale v celém světě je mnoho takových šárlí, eh, kterým bychom dnes měli věnovat svou myšlenku. Ale protože jsme ve Francii, chci tady říct, ať žije republika, ať žije Francie. Dospěli jsme na konec italského předsednictví, eh, začíná předsednictví lotyšské. Je to okamžik, kdybychom se měli zamyslet trochu hlouběji. Končí předsednictví Itálie, zakladatelské země, a zítra tady vystoupí lotyšská premiérka zastupující novou členskou zemi. Kdo by si dovedl představit v roce 1957, že v roce 2015 Lotyšsko bude předsedat osudu Evropy? Kdo by tehdy věřil tomu, že zítra si vyslechneme projev lotyšské premiérky, který bude symbolizovat znovu smíření eh, v rámci evropské historie i geografie, a bude to vlastně znamení toho definitivního konce období po druhé světové válce, kdy vypadalo, že Evropa bude navždy rozdělena na dvě části. A proto bych chtěla říct, si, ať žije Evropa, protože dnes i zítra to budou vlastně významné okamžiky v evropské historii a můžeme být hrdí na to, co se nám podařilo v posledních desetiletích. Teď tedy jsme na konci italského předsednictví. Já bych eh, můj Milí příteli, carissimo amigo, vám chtěl eh, vzdát veškerý možný hold. Já ve svém ministerském životě jsem předsedala radě pětkrát a z toho dvakrát tedy to byla eh, Evropská rada v té dnešní podobě. Já vím, že na konci předsednictví pocitujeme takovou úlevu, jsme rádi, že už ty klíče můžeme předat následujícímu předsednictví, ale pocitujeme i frustraci, protože se nám nepodařilo udělat všechno, co jsme si představovali na začátku předsednictví. Ale italská vláda toho dokázala hodně. Už jenom to, že se nám podařilo dohodnout o rozpočtech na roky 2014-2015. A v této věci Spolupráce a soulad mezi předsednictvím a komisí byly skutečně vynikající. Společně eh, s dalším tím ramenem rozpočtového orgánu, tedy s Evropským parlamentem, jsme, myslím, odvedli dobrou práci. Ale bez té angažovanosti a každodenní vůle italského předsednictví by tento výsledek nebyl možný pokud by italské předsednictví se tolik nesnažilo, tak bychom se dnes nacházeli uprostřed rozpočtové krize, jejíž důsledky bychom pocitovali každým okamžikem. Italské předsednictví dokázalo, že jsme mohli přejmout všechna potřebná rozhodnutí, také pokud jde o jednotné řešení eh, vlastně eh, problémů eh, bank, které se ocitnou v problémech. Eh, také jsme se mohli opřít o italské předsednictví v tom smyslu, že se snažilo, abychom rychle postoupili i v oblasti investic. Během předvolební kampaně a během nástupu komise jsme se shodli, že je třeba vytvořit eh, takový trojúhelník složený z rozpočtové konsolidace, se strukturálních reform, které jsou důležité, ale také z takového rozměru, který se bude skládat z růstu a tvorby pracovních míst. A prvním projevem toho je právě ten investiční plán, který jsem vám tady mohl představit na konci listopadu. Bez vůle a povzbuzování italského premiéra by komise jen těžko mohla postupovat tak rychle, což by bylo určitě škodlivé pro evropské hospodářství. A obnova evropského hospodářství je stále takovým základním prvkem eh, politické vůle v Evropě. Jak už řekl Mateo, právě dnes odpoledne v kolegiu budeme schvalovat nejrůznější právní texty, které souvisejí právě s tím investičním fondem. Dnes budeme schvalovat sdělení komise o flexibilitě paktu eh, stability a růstu, flexibilitě v paktu, nikoli eh, paralelně k němu. A u tohoto bodu, tak jako u jiných, vděčíme za úspěch právě eh, nadšení italského předsednictví, které nás v mnoha věcech inspirovalo. Chtěl bych tady tedy říci, aniž bych měl nějaké dlouhé projevy, že ano, italské předsednictví odvedlo dobrou práci, jak se to občas tak trochu přibližně říká. Eh, italské předsednictví, myslím, dostalo svému úkolu Italská vláda, až tedy skončí s tou předsednickou úlohou, doufám, že, si, že bude mít na paměti ty ušlechtilé cíle, které si vytyčilo eh, jako předsednictví i díky vlastně činorodosti svého národa. Já jsem velice eh, rád, že jsme mohli s vámi spolupracovat. Viva Itália! Vielen Dank, Herr Juncker. Děkuji vám, pane Junkere. A nyní pan předseda Weber jménem lidovců EPP. Vážený pane eh, předsedo, vážený pane eh, předsedo rady. Eh, Itálie je velice významným zakládajícím státem Evropské unie, kulturně významným, historicky významným. Také z tohoto důvodu bylo očekávání kladená na italské předsednictví vysoká. A já bych chtěl především poděkovat jménem naší frakce eh, za témata, který jste se ujali. A také to, že máme dnes stabilní rozpočet na tento rok, to je také zásluha italského předsednictví, jeho síly, jeho stability. Italské předsednictví se také zabývalo tématem migrace. My jsme to s panem kolegou Alfánem eh, dali na náš program. Řekli jsme, že máme zde společnou zodpovědnost a také jsme eh, velice flexibilně hovořili o příslušných investicích. Proto tedy děkuji za odbernou práci ministrům a také vašim odborníkům. Chtěl bych také poděkovat za to, co jste řekl k tématu historická a demokratická dimenze posledního pololetí. Je jasné, že eh, občané, voliči rozhodli, kdo má vést Evropu. Eh, to, že například Jean-Claude Juncker zastává svoji funkci, tak to rozhodli voliči. A to, že Eh, rozhodující slovo bylo slovem voličů, tak to je velice důležité a jsem rád, že jste to zdůraznil. Pokud se týče budoucnosti, eh, ta nekončí a ani tedy nekončí odpovědnost Itálie. Máme zde eh, starý spor mezi škrty a investicemi. Vy jste sám řekl, že bychom měli vnímat Evropu jako společenství spíše hodnot než společenství ekonomické. A my tady máme také konflikty a tady máme rozdíly. A měli bychom si uvědomit, že fungovat to všechno bude pouze, když potáhneme za jeden pro vás. Potřebujeme být hospodářsky silní a pak budeme mít také váhu ve světě. To znamená, že bychom se tady neměli stavět proti sobě, ale měli bychom hledat to, co máme společné. A když hovoříme o investičním paktu, eh, který eh, Jean-Claude Juncker a eh, jeho komise dnes odpoledne posvětí, tak ano, my skutečně musíme více investovat v Evropě, ale také součástí těch investic musí být pokrok v oblasti Eh, reform a také v oblasti stability národního rozpočtu. A jestliže dnes odpoledne se přikloníme flexibilitě, tak to je něco, co si přejeme všichni. Ale eh, vy jste, pane předsedo Renci, eh, řekl v radě, že ta dosavadní pravidla šestí balíček a dvou balíček zůstanou tak, jak jsou že totiž státy se pořád budou snažit eh, nezadržovat se více než do výše 60% HDP. Já myslím, že i toto je správné, obě strany jsou správně a je to velká součást zodpovědnosti komise. Ale nemělo by se to měnit v radě. A eh, jednou z našich hodnot totiž také je to, že jsme spolehliví. Eh, vážené dámy, vážení pánové, tento týden Mm, je ve znamení trošku jiného tónu, poněvadž se nás hluboce dotkly události v Paříži. Proto bych chtěl ještě jednou zdůraznit všechno to, co nás jako Evropany spojuje. Emoce, eh, které nás takto ovlivňují, by nás neměly odvrátit od hledání dobré cesty pro náš kontinent. A musím říct, že naše eh, hodnotové, naše hodnoty nejsou to, co tady hláší, hlásají radikálové. Naše hodnoty to jsou solidarita, subsidiarita, osvícenství, to znamená rozdělení státu a náboženství, svoboda vyznání a tak dále. A to chceme garantovat také do budoucna. Děkuji vám. Za sociálně demokratickou frakci nyní má slovo pan předseda Pitela. Vážený pane předsedo Renci, 2. července během vašeho zahajovacího proslovu u příležitosti italského předsednictví jste řekl, že velkou výzvou je znovu objevit duši Evropské unie. V neděli jsme byli v Paříži a tam duše Evropy byla. Tam je stělesňovali milinoví, miliony lidí. Ti, kteří si přáli, abychom se ve strachu zabarikádovali ve svých domovech, ti, kteří chtějí stavět zdi nedůvěry a strachu, tak dosáhli právě opaku. Útok Paříže nebyl pouze útokem na svobodu myšlení, ale také útokem na evropskou suverenitu. Evropská suverenita znamená, že každý národ si může sám zvolit to, jakým způsobem chce žít a nikdo nám nemůže vnucovat způsob života, který si sami nepřejeme. Proto musíme být opatrní a e, nepadnou do léčky terorismu, který by chtěl přeměnit naši společnost v obleženou pevnost. Od 11. září se Spojené státy rozhodly budovat více věznic než škol a my v Evropě bychom neměli jít stejnou cestou. Evropané chtějí žít v otevřené společnosti, kde platí svoboda a bezpečnost. Znovu objevit duši Evropy, to není jenom jakýsi retorický obrat. Jde o to, že se musíme zabývat životy eh, běžných lidí, jejich nadějemi, jejich obavami a jaké jejich svobodami. A eh, první svobodou je svoboda potřeb. Zaslepené škrty a úspory vedly k tomu, že zde máme vysokou nezaměstnanost a eh, špatná pracovní místa a tak dále, chudobu. V červenci, když jste hovořil o eh, rozhýbání investic, mnozí se tak nějak už klíbali, usmívali. Ale dnes odpoledne, jak řekl už pan předseda Juncker další, dnes odpoledne komise přijme nařízení o půl miliardovém investičním balíčku. My víme, co jsou naše silné a slabé stránky a moje frakce pracuje už na tom, abychom eh, to upravili k lepšímu. Hovořilo se zde o flexibilitě. I tady se na začátku italského předsednictví eh, hovořilo eh, jaksi se ironickými poznámkami. Čili bylo to hodnoceno jako pokusy vymluvit se z úspor a odpovědné hospodaření. Ale dnes eh, komise oficiálně předloží sdělení o eh, novém směru. A myslím, že na to můžeme být hrdí. Mimo jiné i díky italskému předsednictví se nám podařilo posílit myšlenku, že členské země, eh, které eh, by se nechtěli věnovat potřebným reformám, mohly být postihovány. Eh, my dneska už máme velice dobrá pravidla. Eh, to znamená eh, investice, eh, kofinancování z evropských investic a tak dále. To všechno jsou velice důležité věci, poněvadž země, Eh, které se dostanou nad 3 běžného deficitu, tak eh, nebudou moci, eh, nedostanou kofinancování. A to se dříve jevilo jako nemožné, nicméně teď je to fakt, je to v podstatě revoluce. Když hovoříme s občany, regiony a soukromníky, kteří si nemohou dovolit evropské spolufinancování, tak já myslím, že ti to přivítají. Skutečně bylo dosaženo mnohé. A ještě na závěr bych chtěl něco říci, pane předsedo Šulce. Eh, tady, eh, když eh, se dítě zeptalo dospělého a moudrého, jestli se schopen se dotknout hvězd, on řekl, stačí, když se dotkneme země. Ano, a my se musíme dotknout Evropy a musíme pokračovat na stoleném kurzu. E Slovo za e uh, Pane ministerský předsedo, eh, vy jste v červnu vznesl otázku, eh, eh, kdyby se Evropská unie, kdyby tedy se vyfotila, jak by vypadala. Mě by, mě by zajímalo, jak by to vypadalo dnes o půl roku později. A moje odpověď je, že na té fotografii, na tom autoportrétu by nebylo mnoho, což ovšem eh, není pardon, což tedy není eh, žádné překvapení, poněvadž eh, de facto vaše předsednictví bylo v době povolební a to se nikdy mnoho neděje. Nicméně vaše předsednictví dokázalo přijít se zajímavými výsledky. Například otázka praní špinavých peněz. Eh, to je čtvrtá a směrnice a tady eh, nešlo jenom o úlevu pro ty, eh, kteří, které tíží byrokracie, ale šlo také o uvolnění milionů eur, tak aby se nedostávali k organizovanému zločinu. Eh, další věc, které jste se zabývali, jsou geneticky modifikované, modifikované organismy a dnes o tom budeme ještě debatovat. Za třetí rozpočet na rok 2015. Tady se vám podařilo zajistit dohodu o tomto rozpočtu a to přesto, že tady máme eh, mnoho nesplacených faktur a účtů a eh, tady bohužel se vám nepodařilo tuto neudržitelnou situaci vyřešit. Dále migraci ve Středomoří, eh, to je pro vás také plus. Pětka, to je dohoda T-typ a my jsme velice rádi, že vyjednávací směrnice byly odtajněny během vašeho předsednictví a došlo tedy ke zveřejnění právních návrhů komise, čili posílili jste transparentnost v oblasti vyjednávání této smlouvy. Možná, že tím jste vyšli vstříc obavám lidí. Takže celkově Eh, já bych možná vám nedal úplně nejlepší známku, ale známku velice, velice dobrou a blahopřeji vám k vašemu předsednictví. Děkuji. Za liberální frakci nyní pan předseda Ferhovstát. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, především, pane Renci, eh, potěšila mě vaše proevropská, váš proevropský tón a já musím říct, že Eh, mě to eh, potěšilo, eh, protože tři hlavní opoziční straně, třeba i u vás, jsou daleko méně proevropské, jsou vlastně proti euro a také pro další integraci. A doufáme, že vaše italské reformy, že se jim podaří také zajistit a oslabit toto antievropské hnutí, poněvadž potřebujeme, aby Itálie zůstala ve středu Evropské unie. A samozřejmě děkuji také za eh, konkrétní práci vašich ministrů, například Giorgio Napolitano eh, zde v parlamentu eh, a že tedy víme, kudy by měl vést směr do budoucna. A myslím, že nejdůležitější součástí vašeho předsednictví byl konec eh, diskuse mezi rozpory na jedné straně fiskální disciplína, na druhé straně růst a investice. My potřebujeme obojí a myslím, že takto tedy ta celá debata eh, eh, byla uzavřena. Nicméně skončila debata, začíná práce. My potřebujeme ten velký investiční plán. A já doufám, pane Renci, že vy podpoříte také to, aby všechny státy se přidali ke garančnímu schématu tohoto investičního plánu. Členské země a jejich účast je nezbytná. Není tady důvod, proč by se členské země neměly účastnit garantování úspěchu tohoto investičního plánu. A myslím, že je naprosto nepřijatelné to, že některé členské země říkají, ne, to se nás netýká. Dále potřebujeme skutečné strukturální reformy, nejenom e, řeči o nich. A také potřebujeme legislativní balík, e, který otevře také ty klíčové trhy, ale o tom budeme diskutovat později. E, italské přesně mě zklamalo pouze v jedné věci, Eh, to musím otevřeně říci. A to, že se nepodařilo dokončit telekomunikační balíček. Všichni tady hovoří o investicích do digitálního světa, o tom, že musíme čelit Google a podobně, ale je rok 2015 a my pořád nejsme schopni se dohodnout na úrovni členských zemí na digitálním trhu. A Eh, telekomunikačním eh, balíčku. Teď jsme schopni zrušit roamingové poplatky a potvrdit neutralitu na síti. Já myslím, že toto, eh, na to se musíme soustředit v novém období. Děkuji vám. Za frakci GUL e NGL má nyní slovo Kurzio Matleze. Pane předsedo, v neděli demonstrovali tisíce občanů v Pařízi, rovněž hlavy států a vlád, kteří, které vyšly společně s občany do ulic s jménem republiky a demokratických hodnot. Vy jste tady hovořil o knize snů, o tom, jak vypadá Evropa, kterou jste na začátku předsednictví popsal za nudnou, ale e, zůstalo pouze u slov. E, bylo dosaženo pouze málo věcí. Slovy by, by měly být pozměněny nebo ještě lépe e, zničeny. Itálie bojuje s recesí, s deflací. Jak vůbec může dodržovat pravidla fiskálního paktu v této situaci? Řekli jste, že potřebujeme pro oblast Středomoří něco jiného, nový přístup, jiný osud než osud ferie. Periferie na konci říše. Jak tedy vypadalo vaše jednání? Byl to semestr, který nebyl příliš evropský, spíše italský. Šlo vám spíše o to něco dělat ve své vlastní zemi. Snažil jste se udělat něco proti masové nezaměstnanosti, ale zároveň jste uvolnil pomínky pro propouštění a souhlasil se s tím, že docházelo eh, k krácení daně. Máme tady nyní 10 měsíců po Berlusconim a nyní je to 10 měsíců plus. Promiňte, 10 let plus 6 měsíců. Slovo má není za zelené. Paní předsedkyně frakce zelených Rebeka Harms, vážení kolegové, kolegyně, vážení panové předsedové, pane premiére Renci. Myslím si, že vaše předsednictví nebylo jednoduchým. Odehrávalo se v době přechodu a bylo by nesprávné od něj očekávat příliš mnoho. Já jsem byla potěžena, spíše těšila jsem se nad byla bych bývala, těšila se to, kdybyste jaksi otevřeněji pohovořil o problémech, které se objevily zejména nyní v posledních letech opět. Včera jsme velice dobře mluvili o tom, že všichni společně musíme být vděční občanům Francie, že pomocí svého pochodu za republiku, Marš Republiken, dali evropské politice v podstatě novou šanci k tomu, aby znovu se zamyslela nad eh, hodnotami a cílemi, znovu je projednala mezi politickými tábory, ale také mezi samotnými občany, o kterých stále hovoříme. A pokud se podíváme na cíle vašeho předsednictví a hodnotíme ho podle vašich cílů, tak zde si myslím, že je důležité, abychom nově znovu mluvili o tom, jakým způsobem uděláme z nedůvěry znovu důvěru. A to nejenom pouze mezi jednotlivými skupinami uvnitř našich společností, ale také skutečně mezi občany a politikou. A já bych bývala byla ráda, kdybych v této souvislosti zmínil, jak to vidíte vy. Jak vidíte to, že ministry vnitra Evropské unie jako reakce na e, tuto výzvu svobody, co vlastně předložili. Já poté, co jsem viděla, kolik údajů se naschromáždilo ve Francii o těch atentátnících, o těch vrazích, kolik údajů měli k dispozici, tak mě to spíše znejistuje, když tady máme jako novou reakci, vlastně tu starou reakci. Tady ta snaha schromažďovat ještě více údajů, což údajně má vést tomu, že bude větší bezpečnost v Evropě. O integraci, o vzdělání, o tom budeme muset hovořit. Ale i jako zelená vím, že ty bezpečnostní požadavky, ty výzvy jsou výzvami závažnými, ale bohužel ty dosavadní odpovědi, reakce nejsou vůbec uspokojivé. Vy jste tady hovořil o uprchlících, o azylu, přestěhovalectví a byla to jedna z vašich priorit, priorit italského předsednictví a já momentálně musím říci, že ten tanker, který patří do šrotu, tím mám na mysli to, jak zouvalí lidé přichází čím dál tím věč, větším počtu z Azie a z Afriky, že to vlastně symbolizuje to, co my jsme zavedli pomocí Dublinu 1, 2 a 3 a symbolizuje to také to, že Evropa, i když nejsme e, z hospodářského hlediska na konci, ne, jsme vlastně jeden z nejbohatších prostorů na světě, ale Evropa není z to dosud vytvořit e, přiměřené právo v oblasti přestěhovalectví, Řecko, trojka, velké téma, co se týče nedůvěry, ano, e, ta stabilizační politika eura a ta krizová politika, ano, e, došlo tam k jistým věcem, ale já za svou frakci bych chtěla říci, že nevěřím tomu, že euro, euro bude stabilní, aniž by se politická elita odhodlala zavést politickou a hospodářskou integraci Evropské unie. Není to pan Cypras, to, co je v Řecku problémem, či problémem pro Řecko, ale problém je to, že dosud jsme nebyli schopni mít důvěru v hospodářskou a politickou integraci Evropské unie, respektive tuto důvěru vytvořit. Děkuji vám za pozornost. Slovo má nyní za frakci FDD pan poslanec Culo. Prezidente Renzi. Vážený pane premiére Renzi, před půl rokem jste v tomto parlamentu řekl, že pokud by si Evropa udělala selfie, tak by tam viděla obličej unavený, otrávený a rezignovaný. Pro nás je to zcela přesný popis vašeho půlročního předsednictví. Dnes v tomto parlamentu mám pocit, že tady vidím nějakého kouzelníka, který tahá králíky z klobouku a který slibuje eh, větší flexibilitu pro národní rozpočtu. No, uvidíme. Podle prvních informací to vypadá, že tato dohoda se týká pouze minimálních požadavků, které jsme očekávali eh, ty eh, investice, které se tam zmiňují, eh, jsou poměrně zanedbatelné ve srovnání s těmi sliby, které jsme slyšeli v červenci. Takže eh, tento poslední kousek rozhodně nezakrývá to, že vaše půlroční předsednictví bylo půl rokem promarněných příležitostí. A Přitom vy byste při takovému úkolu měl dělat maximum, pokud člověk postupuje silně, tak to má potom pozitivní dopady na všechny, jinak je to jenom ztráta času. Byla to tedy promarněná příležitost. Vy jste svého proteže, nebo svou proteže prosadil do funkce um, hlavního představitele eh, evropské eh, diplomacie, je to paní Mogherini která ale ani eh, nebyla schopna dostat domů eh, ty dva příslušníky italské námořní pěchoty. Říkal jste, že prioritou je zaměstnanost, ale vůbec žádné konkrétní opatření nepřišlo. V Itálii je obrovská nezaměstnanost 13,2 Eh, ochrana našich podniků, eh, to jste také hájil, hovořil jste o dohodě na radě, která by měla chránit to made in, eh, ale i zde se hodil ručník do ringu a je to skutečně ostudné. Pak dohoda o energetické účinnosti. Vy jste vlastně snížil úroveň obsaženou v dohodách. Program eh, týkající se imigrace, Triton, který vlastně jehož financování záleží na vůli jednotlivých zemí. Je tady stále nedořešená otázka dohody TTIP, která může ohrozit evropské podniky, digitální agenda, která no, neobsahuje potřebné investice pro zlepšení konkurenceschopnosti našich podniků. Takže pane Renci, i přes veškeré úsměvy, které eh, rozdáváte na prvních stránkách, tak musíme konstatovat, eh, že zatím stojí jenom katastrofa. Eh, A nyní má slovo pan Salvini za nezařazené, nezařazené poslance. Bitte. No, Grazie, presidente. vám, pane předsedo. Semestr eh, určitě eh, nepropadne kvůli eh, Lize Severu, ale musím říct, že značná část tohoto sálu je také proti EU. Já myslím, že mnozí občané nás budou sledovat v televizi a na webu. E, uvidí, že e, polovina křesel je tady neobsazených a dá se říci, že jsme tady e, že jsme tady strávili šest měsíců a de facto ani Renciho pomocníci tady mnoho neprosadili. Podívejte se na vaše eh, politiky, jsou naprosto prázdné. Nový začátek pro Evropu. Co to má znamenat? Jaká je realita? My vidíme, že Evropa se rozpadá, je tady eh, rekordní zaměstnanost, nic se nedělá pro firmy. Eh, v Itálii se nic nedělá proti produktům z Číny, které jsou lacinými napodobeninami značkového zboží. Co jste udělali v oblasti kultury a zemědělství? Nic. Eh, mnozí zemědělství, zemědělci eh, jsou ohroženi, poněvadž se sem eh, dováží rýže z Kambodže. Co jste udělali o v oblasti Maroka nic. Opět mnohé firmy každý den musí zavírat co jste udělali eh, s problémem Severní Afriky. Máme tady spoustu lidí, eh, naši italští námořníci jsou tam zadržováni a čeho jste dosáhli? Nic. Mare Nostrum, opět, co to eh, v realitě dosáhlo? Nula. Co jste udělali s Ruskem? Nula. Ano, byl jste v Paříži, protože tam byla spousta lidí, ale pořád jste nenavázali řádný dialog eh, s Ruskem. Když se podíváte na stranu 11 svého programu, tak tam se říká, že chcete obnovit jednání tak, aby eh, Turecko hm, se přibližovalo v Evropě. Ani tady jste neudělali vůbec nic. No, aspoň tedy nic nového se nepokazilo. No, a ať tedy žije Lotyšsko, které opravdu nemůže udělat méně, než to dosáhla Itálie. Děkuji. A nyní EPP. Eh, jediný, kdo eh, v tomto pololetí eh, měl konkrétní výsledky, je předseda komise rozpočet a rušení bank. To je pravda. Jinak se hodně hovořilo o eh, Evropě, evropských občanech a tak dále. Ale důležité je, co řekl eh, předseda rady, že opravdu je třeba eh, otočit kormidlem politiky. A prý se to stane dneska odpoledne. Já myslím, že ne, protože my jsme se pokusili tady politiku stability a růstu nějakým způsobem udržet. <clears throat> A de facto postupně postupně naplňovat šestí valiček, dvou valiček a tak dále, krok za krokem. A e, konec konců e, v mnohých členských zemích se to daří, e, v jiných tedy méně, to je pravda. Ale pak se musíme ptát, čím to je. A jak na to zareagovat? Zrušit úplně všechno, uvolnit pakt stability z výpočtu výjmout investice a tak dále? Já myslím, že ne důvěra lidí bude záviset na tom, zda uvidí výsledky, zda bude pokrok, zda lidé uvidí, že opravdu postupujeme vpřed, že opravdu nám eh, se posiluje růst. K tomu patří naše spolehlivost a také jedna věc. To, co jsme se, na čem jsme se dohodli, musíme také dodržovat. A to by skutečně přál od Komise parlamentu a také od členských zemí. Pane Royle, je tady na vás dotaz před modrou kartu. Přijmete? Pane Peteringu, máte slovo? Dobrý den a přeji vám eh, šťastný nový rok. Souhlasíte se mnou, že to, co řekl dnes pan eh, eh, Renzi, je naprosto virtuální výkon a arogance vůči těm, kteří s tím nesouhlasí? nebo eh, lidé, jako jsem já, eh, tak prostě ti jsou, eh, těm je spíše nadáváno a vůbec nemohou se vyjádřit a to už vůbec nemůžu být řeč o reprezentaci lidí, kteří nás volili. No, pane kolego, já myslím říci, že toto předsednictví má určité výsledky, o těch jsme tady slyšeli, a také předseda rady řekl, že všechno se musí změnit, že se musí otočit kormidlem a s tím já nesouhlasím, co jsem jasně říci, ale v žádném případě si to nevysvětlujte eh, jako pohrdání politikou a nadávání politice a politikům. Eh, tím se taky nikam nedostaneme. Eh, paní Ferreira. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane předsedo Junckere, pane premiére Renci, Italské předsednictví, eh, budeme na něj vzpomínat eh, s ohledem na celou sérii iniciativu, iniciativ, které se například týkají řešení problému bank či praní špinavých peněz, ale zejména si ji připomeneme, protože měla inteligenci a dvohu k tomu, aby na politickou agendu dala některé zásadní otázky pro přežití eura a evropského projektu. Eh, dohodovací řízení, hm, které se týkalo veřejných rozpočtů, přežití ekonomiky, podniků, nutnost nezabíjet, není ještě strategické investice, to je velice důležité. Může se to zdát triviální, ale není. Italské předsednictví přineslo tato témata závažným způsobem, seriózním způsobem jako témata k diskuzi o zásadních evropských politikách. Evropská konu se, se změnila, parlament se změnil, jednou ví i komise jenom, ale Evropa i nadále eh, zůstává ve stagnaci se říkem stagnace, se strašlivou nezaměstnaností a s tím, že občané ztrácí důvěru v evropský projekt. Je pravda, že evropské předsed... italské předsednictví ještě tedy eh, nedokázalo přenést takový ten šok energie a životaschopnosti, který by Evropa potřebovala ale po letech dogmatismu, slepé politiky úspor, která vedla pouze k, eh, k tomu, že se země chudly a neměly naději, eh, komise předsedy Junckera a italské předsednictví začaly eh, se věnovat tématům, které jsou důležité a začaly ukazovat správným směrem. Nic není ještě dokončeno, ale tady se otevřely dveře pro práci kterou musíme udělat samozřejmě i na úrovni každé jednotlivé členské země, ale také na naše společné úrovni evropské. A nyní, když jsou jasné ty limity a nedostatky evropského projektu, evropské architektury a zejména naší jednotné jmény. I nadále musíme eh, zůstávat u našich reflexí a úvah, eh, přemýšlet nad budoucností. Ale myslím si, že Itálie eh, až nyní tedy bude v radě, již nebude předsedat, nesmí ztrátit směr. Evropa potřebuje Itálii. Občané, kteří jsou zastoupeni zde v tomto parlamentu, potřebují znovu objevit naději a zejména znovu objevit duši Evropy. Děkuji italskému předsednictví a nyní se skutečně otevírá jakási skulina naděje pro nás, pro všechny, před námi především. Děkuji. A nyní má slovo pan Jankovič. Čestitati Děkuji. Dovolte, abych nejprve blahopřál Itálii k jejímu předsednictví rady. Také bych chtěl využít této příležitosti, pane Renci, a poděkovat vám za to, že konečně vznikla strategie EU pro Jotské moře. Myslím si, že země jich se tato strategie dotýká, tak budou mít novou příležitost. Týká se to Itálie, Slovinska, Řecka. A tak týká se to ale i nečlenských eh, zemí, na které se vztahuje Jonsko-jaderská eh, strategie. Takže eh, Děkuji vám za to, pane předsedo, a doufám, že Itálie i v nadcházejících letech se bude v této strategii angažovat protože pokud se v ní angažovat nebudete, tak ta strategie prostě nebude fungovat. Balkánské země mají veliká očekávání od této strategie a e, doufáme, že se toho budete aktivně účastnit. Děkuji. La parola onorevole Forenza. Děkuji. Nyní má slovo pan Foren, paní Forenza. Děkuji vám, pane předsedo. Já bych eh, řekla, že bychom už neměli hovořit o té zmiňované selfie, protože eh, bychom viděli, eh, že to selfie zakrývá spoustu řečnění. Myslím, že především je třeba se soustředit na budoucnost. Takže měli bychom opustit ten narcismus a měli bychom se podívat do očí té takzvané generaci Erasmu. To je generace, která zažívá velikou nezaměstnanost eh, v Evropě nevýdanou. A chtěla bych doslova zopakovat to, co tady zaznělo, že Junckerův plán přinese růst. Flexibilita bude znamenat dodržení všech smluv i paktu stability. Nebo eh, tady je omezení demokracie, kvůli TTIP, Expo, vy jste zmiňoval, tam bude pracovat mnoho mladých lidí, aniž by za to dostali plat. Já si myslím, že ta budoucnost Evropy by měla spočívat v tisících mladých lidí, kteří ale dnes eh, v Itálii demonstrují a volají po generální stávce. Nezapomínejme také na Řecko. Nemůžeme hovořit o Evropě a zároveň si myslet, že Řecko bude vyloučeno z našeho kontinentu Doufejme, že Cypras a přinese to do Řecka novou naději. Pan Lamassur, Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo rady, jakožto francouz bych vám chtěl poděkovat za účast na historické demonstraci v Paříži. Chci vám také poděkovat za ta citlivá a přesná eh, slova, která jste k tomu řekl. Děkuji také za eh, panu Junkerovi za slova, která šla eh, přímo z jeho srdce. Během těchto šesti měsíců, pane předsedo, myslím to nejužitečnější pro Evropu byly ty reformy provedené přímo v Itálii. Jiné vlády, například vláda francouzská, by se mohly inspirovat vaší odvahou. To hodnocení na úrovni Evropy možná eh, by bylo taková, že to není úplně na úrovni těch ambicí, které tady byly na počátku řečeny. Dva takové dvojznačné výsledky. Za prvé rozpočet. Ano, Unie má rozpočet na rok 2015, ale máme tady 27 miliard nesplacených faktur, které znemožní komisi, aby zahájila jakoukoliv novou politiku v letošním roce. Dále námořní kontrola ve Středomoří. My vítáme výkonnost a odvahu italského námořnictva, které se podílely na operaci Mare Nostrum. Teď bude Triton, ale Triton nemá peníze a hrozí, že tedy bude méně efektivní, pokud jde o záchranu stroskotanců a že neuleví migračním tokům. V obou případech tady stojí problémy s financemi, které byly jenom odloženy na budoucnost. Děkuji. Pane Lamasure, jsou tady na vás dvě modré karty. Chcete odpovědět? Pan Coburn a paní Mori. 30 vteřin. You have the floor. Yeah. Uh, do you not agree with me, sir? Eh, souhlasil byste se mnou v tom, že italské předsednictvo eh, bude eh, se vyznačovat pouze kolapsem eura a potenciálního exitu eh, Řecka a Itálie a samozřejmě také skandálu LuxLeaks, eh, který trápí toto předsednictví. A v čem je otázka? Pan Moje. Eh, je tomu tak, že italské předsednictví vás inspirovalo? Či řekli jste to? Já se chci zeptat na to, zda vás také inspirovalo u, v případě těch skandálů, k kterým dochází například Expo v Miláně, mafie. Doposud se proti tomu vůbec nic neučinilo, všichni to pouze zakrývali, benátky. Tam je také vše skorumpované nikdo nenese vinu za ty problémy a všichni pouze mlčí. V Římě další problémy, mafie v hlavním městě, to vás inspirovalo, k tomu vám tedy blahopřeji. Děkuji vám. Oběma bych eh, řekl, že na rozdíl od nich já nejsem evropským federalistou. A domnívám se, že to, k čemu došlo v Řecku, k čemu došlo v Lucembursku nebo v jiných evropských zemích během těchto šesti měsíců, to nesouvisí s Evropskou unii, nesouvisí to s italským předsednictvím, ale to se týká každé té dotčené země. Stejně tak bych eh, řekl, že pokud jde o výtky vůči italským politikům, to byste neměli řešit tady v Evropském parlamentu, ale ve svém parlamentu italském. Děkuji. Děkuji, pan Gualtieri. Grazie, presidente. Ma credo che le... Děkuji, pane předsedo. Já Myslím si a věřím v to, že slova, která dnes přednesl pan předseda Juncker, a totiž, že uznal, že ta dvě důležitá rozhodnutí, eh, které přijme kolegium komisařů dnes, to je ten investiční plán a ta facilita, co sdělení. Věřím v to, že tyto dva body byly právě inspirovány italským předsednictvím a věřím v to, že ta debata o to hodnocení tohoto předsednictví je nyní uzavřeno. Pouze pokud myslíme velmi provincialisticky a vnitropoliticky, tak můžeme přijít na to, že chceme eh, vytvářet tady nějaké vnitropolitické konflikty. Ale jinak, eh, pokud se od tohoto pojetí odkloníme, vidíme jasné výsledky italského předsednictví z obsahového hlediska rovněž. Já chápu, že tady kolega je najednou nervózní, ale to sdělení eh, jasně ukáže, sdělení komise, že pravidla omezují flexibilitu. A to byl vlastně problém minulých let, že ta pravidla pro flexibilitu uplatňována nebyla, což našemu kontinentu přišlo velkou, přineslo velkou ekonomickou škodu. Takže tady byl problém metodice a italské předsednictví trvalo na tom, aby parlament byl čím dál tím více zapojen do celého procesu. A když nyní pařížské náměstí, pařížská náměstí a ulice ukázala, že Evropa není pouze postupem, když tedy nyní opět více sázíme na politickou Evropu, tak jasně se ho vyplývá, že to je, to je trvalým a důsle, eh, důležitým výsledkem italského předsednictví. Pane Gualtieri, eh, je na vás tady eh, vznesena modrá karta. Chcete zareagovat? Ano, Bizoto. Připomínám, že modrá karta slouží k tomu klást otázky poslancům. Dotatečné otázky poslancům, kteří se vyjádřili. Nejde o to, aby tady někdo přicházel s politickými prohlášeními. V tomto duchu má slovo pan Bizoto. Ano, paní Bizoto, ano, vy hovoříte o konkrétních výsledcích, ale já vím, že v Itálii se zhoršuje situace ekonomická, roste nezaměstnanost, čím dál tím více podniků musí zavřít. Vy tato údaje máte, četli jste si ty dokumenty, hovoříte s občany. Já se vás tady ptám, odkud vyplývá tento optimismus? ten optimismus, který vyjádřil italský předseda ministerský, vůbec eh, nesouvisí se situací v Itálii. Eh, v Itálii problémy jsou a tyto problémy narostly během posledního půl roku. Ano, děkuji. Vidím, že opět se tedy nacházíme v národně politické debatě. Italské hospodářství je jistě je v situaci, která není příliš dobrá, také v důsledku špatných rozhodnutí, která byla přijímána během celé řady posledních let. Tedy také na základě rozhodnutí chybných jiných politiků než náš. Proto je důležité, aby nenamitelská celá evropská politika jasně změnila svůj směr. Nyní tedy čekáme na to sdělení, které má být posvěceno odpoledne. Čekáme na to, že dojde k změně, jistě to nebudou revoluční výsledky, to bychom od toho očekávali příliš mnoho, ale myslím si, že to dnešní sdělení si veškerými těmi omezeními, které jistě má, eh, povede k tomu, že tady eh, skutečně dojde ke změně, základní změně kurzu v evropské politice a to je důležitý úspěch. Děkuji. Uh, eh, děkuji vám, pane předsedo. Já také jsem chtěl poděkovat panu Rencimu za to, co dosáhl během posledního půl roku. Agendu jste měli ambiciozní v době, kdy ještě řádila finanční krize v celém západním světě. Eh, také jsme měli nový parlament a čerstvou komisi. A já chci zdůraznit dvě věci, kde mohlo být učiněno mnohem více, zejména strany předsednictví. Za prvé, to, jsou, to je společný digitální trh, o tom hovoří už pan Fehostat, ale druhá věc ještě, to je možná ještě důležitější a týká se to klimatických cílů, kde Rada eh, rozmělnila eh, náročné cíle, to znamená zpomalení a to znamená, že ztratíme tempo a ztratíme investice. Já myslím, že by bylo lepší, kdybychom eh, se více věnovali těmto věcím. Je to dobré pro biznis i pro občany v Evropě. Pane Vedle, eh, je tady na vás dotaz přes modrou kartu. Odpovíte? Prosím, paní Gradini. Eh, Gradini. Děkuji vám. Pane předsedo, řekl jste, že co se týče životního prostředí, e, komise vás poněkud zklamala, ale myslím, že jsou zde ještě jiné oblasti, e, kde by se mohly zlepšit e, body v tomto programu. Děkuji za tuto otázku. Já vždy rád vidím pokrok, pokud se týče zelené politiky, poněvadž já eh, patřím k těm, kdo v tomto parlamentu věří v zelenou budoucnost pro náš průmysl, pro ekonomiku a zaměstnanost. Ale my tady nehovoříme o Eh, programu komise, hovoří o italském předsednictví a já si myslím, že mohlo být učiněno více, ačkoliv i mnoho bylo vykonáno vzhledem k okolnostem, jako jsou nový parlament, nová komise a ničivé efekty finanční krize. Ale to by neměla být výmluva pro to, abychom upouštěli od zelené cesty před. Nyní paní Gardíny. Eh, děkuji vám, pane předsedo. Je všeobecně zřejmé, že navzdory dobré vůli, kterou tady lidé projevují, eh, chybí zde nadšení. Možná, že bychom mohli být eh, konkrétnější. My eh, v Evropě už jsme mnoho let jako Italové a teď v Itálii začínáme být konkrétnější. Jestliže si otevřete úvěrovou Eh, linku, eh, jak eh, se o tom hovoří v souvislosti s budoucností Evropy a co by, čím by Evropa mohla být. Tak já musím říci, že takový ten, takové to nadšení se poněkud vytratilo. Měli bychom si udělat inventuru a e, měli bychom si leco e, vyříkat mezi sebou. Teď italské předsednictví skončilo a e, ty výsledky zase nejsou tak úžasné. Přetrvává spousta nedostatků, na níž je třeba dále pracovat a musíme mnohé věci zlepšit, zvláště ty, které jsou důležité pro občany. A vy jste hovořili hodně o ekonomice, růstu zaměstnanosti, hovořil jste v této souvislosti o pokroku, ale já jsem zde pokrok neviděla. Hodně se říká o tom, co by Evropa měla činit eh, eh, vůči ISIS, eh, tedy stělesněním terorismu v islámském světě, stabilita Eh, pakt růstu a stability. No, my jsme před eh, šesti měsíci eh, se vydali na určitou cestu a doufáme, že se nám v příštích šesti měsících bude dařit lépe. Eh, tak eh, teď je tady opět eh, modrá karta, ale já musím omezit vždy jenom jednu modrou kartu na, na jeden proslov z časových důvodů. Paní Breso, děkuji, pane, pane předsedo. Chtěla jsem se zeptat paní Gardíny, na toto my eh, nedále říkáme, že chceme, eh, aby se do Evropy vrátil růst a investice. A to je vidět nejenom v Junkerově plánu, ale také vyplývá to z toho našeho zlatého pravidla o tom, jak vyvolat přímé a nepřímé investice z členských zemí. A Jedni eh, si myslí, že zde máme konkrétní výsledky, jiní, že ne. Ale myslím, že je to velice důležité a v podstatě eh, je to v souladu s tím, co jsme, po co jsme marně volali eh, v uplynulých šesti měsících. Paní Karini, já myslím, že my se tady na čem zhodneme a já jsem velice ráda, že italské předsednictví a pan předseda eh, Juncker spolupracovali, ale to je eh, věc, eh, kterou jsme žádali už v Dublinu na kongresu EPP. Pokud se týče o těch konkrétních výsledcích, celkem nic jsme se nedozvěděli v Itálii. Ani předseda rady k tomu nic neřekl. Pan Leifried. Děkuji, pane předsedo. Pane ministerský předsedo, eh, vy jste se stal předsedou rady v pohnuté době. Skutečně eh, vanul vítr v pravém smyslu slova. A když vane vítr, tak existují dva typy lidí, jak na to zareagují. Jedni se uzavřou doma ve svých vlastních čtyřtěnách a ty ostatní se snaží se někam pohnout, eh, jak si napnout plachty. A vy jste se o to pokusil. A Bohužel Evropská unie není snadno říditelná, i když vane dobrý vítr a to, to vše vyžaduje tvrdou práci. A italské předsednictví odvedlo. Já jsem byl hlavní vyjednávačem pro ty Gide pro ty obrovské nákladní automobily, které někde, někteří chtějí mít v Evropě. Eh, pomocí tvrdé práce se nám eh, podařilo dosáhnout eh, rozumného řešení, se kterým jsou všichni spokojeni, to je správné. A proto nechápu ty, ty kolegy jako někně, kteří se do této práce vůbec nezapojují, kteří jsou vždy pouze proti všemu, kteří tady sedí vpravo, vzadu, nahoře a všem pouze vyčítají, že se Evropa ne- nepohnula před, ale to je bohé pokrytectví, kolegové. Děkuji paní Winkstrénová, děkuji pane předsedo, pane premiére Renci, pane předsedo Junckere, chtěla bych využít této příležitosti k tomu, abych poděkovala italskému předsednictví za skutečně dobrou práci, a to ve všech oblastech. Ale ve světle událostí minulých dnů ve Francii je poněkud zvláštní, abychom tady diskutovali o malých otázkách, jako je například otázka symbolu a dalšího, ale to je to, co dělá naší velikost. Jsme schopni se vědomat velkým otázkám, ale také menším otázkám. Například reformě evropských značek. Tady já jsem eh, pracovala s celou řadou vynikajících diplomatů a expertů a dospěli jsme k dobrému výsledku a proto jsem přesvědčena o tom, že tuto otázku dořešíme brzy. Evropa občanů. momentálně je silnější. Viděli jsme, že 3,5 miliony milionů občanů eh, se sešlo, semklo jen pochodu, ale od nás v Evropě očekávají, že budeme zaručovat jejich základní práva. To je úhelný kámen, proto se musíme semknout a společně se zasazovat o vše to, co jsme si vetkli jako cíl. Děkuji, pan de Grandes. Děkuji, pane předsedo. Někteří tady chválili italské předsednictví v den hodnocení. Myslím, že v ekonomické oblasti můžu říct, že to je celkem uspokojivý výsledek. Dospěli jsme k reaktivaci hospodářství, k částečnému růstu. A dovolte, pane předsedo, abych v této souvislosti zmínil eh, i eh, Španělsko. V době, kdy vzniká Junckerův plán, Eh, máme velká očekávání od budoucnosti. V oblasti dopravy se dospělo k dohodě u jednotného nebe zahraniční politika eh, se soustředila hodně na ukrajinskou krizi. Nicméně ty teroristické útoky z posledních dní ukázaly, že je třeba posílit prostor svobody, bezpečnosti a spravedlnosti. Konkrétně se domníváme, že je prioritou

Děkuji, pane předsedo, vážený pane premiére, vážený pane předsedo Evropské komise. Na konci tohoto předsednictví vám, myslím, můžeme poblahopřát k úspěšnému institucionálnímu přechodu mezi dvěma komisemi, které mají jinou demokratickou povahu. Chtěla bych se vrátit ke čtyřem prioritám. Jednak chci přivítat přijetí závěrů o řízení migračních toků a zahájení eh, chartumského procesu, pokud jde o dohodu s Afrikou. Lepší synergie mezi migrační politikou a zahraniční politikou je skutečně dobrá. Je to správný směr ke skutečné diplomacii v oblasti migrace. Nicméně mám výhrady, pokud jde o operaci Triton a finanční prostředky, které jsou věnovány na tuto solidární politiku. Pokud jde o svobodu, prostor svobody eh, a bezpečnosti a spravedlnosti, musím konstatovat, eh, že brány šengenského prostoru zůstávají uzavřené pro Bulharsko a Rumunsko, přestože splnili technická kritéria. Ta politická blokace by neměla přetrvávat. Za třetí South Stream. Viděli jsme, jak jsme to s ním dopadlo. Energetická politika by nesměla být vnímána jako nástroj regionální integrace, tak aby státy jako Bulharsko mohly i nadále podporovat evropský projekt, ale zároveň, aby to mělo přínos i pro země jihu a zbytku středomoří. V této souvislosti děkuji italskému před předsednictví za meziministerskou konferenci v Římě v listopadu, kde byly pozvány země Euromedu. A konečně mrzí mě, že toto předsednictví neumožnilo pokrok v oblasti rovnosti mužů a žen. To je ta směrnice Women on Board. To je promarněná příležitost a doufám, že tomu tak do budoucna nebude. Děkuji. Honorevole Tarabella. Pan Tarabella. Pane předsedo, jak už řekl pan předseda Juncker, tak jste přispěli k dohodě o rozpočtu 2014-2015. Také jste se snažil soustředit na obnovu hospodářského růstu. Vaše předsednictví by bylo lepší, kdybyste neměli dva eh, handicapy související s kalendářem, a to je obnova institucí, příchod parlamentu 1. července na počátku vašeho předsednictví a potom Junckerova komise k 1. listopadu. A je tedy jasné, že ta legislativa, legislativní výsledek tím utrpí. Druhý handicap to mají všechna předsednictví v druhém pololetí. Začnou pracovat, když se blíží letní přestávka, takže vlastně dva měsíce, ne, že by se úplně přerušila práce, ale ty dva letní měsíce jsou určitým handicapem a já tedy navrhuji, aby třeba ta předsednictví eh, vlastně začínala v únoru a v srpnu, tak aby se eh, lépe rozložily ty dva letní měsíce. Děkuji, nyní má slovo pan Salini. Eh, Presidente, eh, Pane předsedo, já jsem zde v Evropském parlamentu poprvé. A když jsem naslouchal této diskuzi, tak jsem měl pocit, že Mnoho z věcí, které padly po vašem prohlášení, by stejně padly, nezávisle na tom, jakou práci jste během předsednictví odvedli a to mě poněkud mrzí, poněkud mne to deprimuje, protože to vlastně vede k tomu, že naše práce není tak hodnocena, jak by mohla. Máme tady tu pozitivní skutečnost, ten 315 miliardový investiční plán a bylo by skutečně eh, nehezké, kdybychom ho neměli. A několik eh, úvah k obsahu. Ten plán má dobré aspekty, ale také slabá místa. Máme tam pákový efekt, ale mnoho investic nemůže být uskutečněno v rámci tohoto plánu, protože by byly sice strategické, ale nebudou generovat zisk, například v oblasti železnic. Tedy lidé, kteří se chtějí skutečně věnovat konkrétním problémům, kterých které chtějí něco dokončit v rámci tohoto velkého projektu Evropy, tohoto dobrodružství. Tady jde o to, aby Evropa pouze nediskutovala, aby skutečně rostla. Ano, někdy je zde plénum vyprázdněné. Ale bohužel je tomu tak, že ti, kteří nám toto vyčítají, sami zde často také nejsou. A ti, kteří zde jsou, tak já bych chtěl poukázat na to, že ti chtějí pracovat a měnit věci. A chci říct, že náš projekt evropský má jasné kořeny a to jsou křesťanské a židovské kořeny. Já chci poukázat na to, že tyto hodnoty křesťanské a židovské jsou dnes předmětem útoku. Pane Salíny, pan Vali má modrou kartu. Přejete si zareagovat? Takže prosím, pan Vali. Děkuji, pane předsedo, za to, že jste mi udělil slovo po třetí modré kartě po, tř- po třech pokusů, kterých jste si pravděpodobně nevšiml. Pane Salíny, vy jste zde nový, ale jste členem strany zde v Evropské parlamentu, která zcela jasně podporuje pakt stability a růstu. To, co Eh, to, čeho dosáhl pan premiér Renci během posledního půl roku, týkalo se to změn pravidel stabilita růstu, fiskálního paktu. Bude to trvalé udržitelné pro Itálii i z hlediska rozpočtu? Myslíte si to? Bude to udržitelné? Protože já mám pocit, že Itálie bude v budoucích letech pouze dále chudnout, pan Salini. Jsem přesvědčen o jedné věci a byl jsem také činný na úrovni lokální, v provinci. Já jsem to vše zažil na vlastní kůži. Není to pravda, že by nám pakt stability a růstu zakazoval existovat. Ne, my existujeme, ale mnozí nemají vůbec žádné alternativy pro veřejnou zprávu. A dnes se přepracovává toto nařízení, ano, je to pravda. My jsme požadovali, aby tady nebyl nějaký nový pakt stability a růstu, ale aby ten starý byl prostě prováděn. Uh, a my tady máme konkrétní návrhy. Děkuji. Jen pro vaši informaci, pane Vali. Pan předseda sám má v pravomoci rozhodnout o tom, zda povolí nějakou modrou kartu vy ne a vaše frakce je ta, která dnes využívala modré karty nejčastěji, takže proto pokud se přihlásí modrá karta z nějaké jiné frakce, tak já ji prostě upřednostním. A nyní má slovo pan Danty, paní. Děkuji, pane předsedo, pane Eh, předsedu Junckera, pane premiére Renci. Italské předsednictví, které bylo právě ukončeno, ukázalo první obraz v oblasti politických priorit pro Evropu. Flexibilita investicí, prorůstová politika, ke kterým bylo přistoupeno velice do, dobře, chytře. Italské předsednictví se tomu věnovalo. Dál středomoří, kde se neplaví pouze italská plavidla, ale plavidla dalších Eh, zemí. Toto vše vyplývá z toho politického rámce, který vzešel z květnových voleb. Především si myslím, že my všichni musíme podpořit tento obrat politického kurzu ve fázi, kde Evropská unie eh, by se měla více zasazovat o sociální věci, o růst, eh, který se bude více opírat o reálnou ekonomiku. Ukázalo se, že když budeme mít více Evropy, tak se nám bude lépe čelit výzvám budoucích let. Pane předsedo, přáli bychom si, aby ten obraz, který jsme viděli v květnu, ten pochod, kdy společně vyšli evropští lídři, aby toto se projevilo i dnes. Já budu citovat, cesta, která před námi je, není lehká, ale musíme se po ní vydat. Děkuji. Pan Zala. Kolegové, když hodnotíme italské předsednictví, nesmíme přitom zapomínat, že těch uplynulých šest měsíců bylo pravděpodobně nejnáročnější z hlediska zahraniční politiky. Od ruské agrese na Ukrajině po vzestup islámského státu v Iráku a v Sýrii, eh, to všechno je strategické prostředí Evropské unie eh, z italského předsednictví my jsme mm, neudělali eh, dost. Eh, my jsme se tady shodli na sankcích za eh, porušování mezinárodní práva ze strany Ruska. A to je historické, historický úspěch. Na, na jihu několik členských zemí, včetně Itálie, se připojilo k mezinárodní koalici proti ISIS, eh, které je, které ISIS zatlačila na ústup. Dále zde máme odpověď na středomorskou krizi Triton. Zatím se zdá, že jižní a východní eh, sousedství eh, jsou o něco málo stabilnější než eh, v létě. Vyhli jsme se nejhoršímu scénáři a za to je třeba poděkovat italskému předsednictví. A nyní Catch the Eyes. Já tady mám mnoho a mnoho přihlášek do debaty, ale já tedy budu dávat podle politických skupin. Jako první pan Jurek. Děkuji vám, pane předsedo. Od včerejška slýcháme na, tedy v tomto sále mnoho pěkných slov na téma evropské solidarity, ale v okamžiku, kdy naši zemědělci potřebovali solidaritu eh, kvůli ruskému embargu. Naše solidarita eh, se ukázala eh, tak zhruba na úrovni desetiprocentní situacích, kdy státy, které čelí hrozbám bezpečnostního charakteru a snaží se snaží se tedy jim postavit eh, pokojným způsobem. Eh, to je ten nejlepší způsob, kdy projevit eh, solidaritu. Do budoucna bychom měli činit to, že bychom prokázali, že jsme ochotni pomáhat sousedním státům a našim přátelům a občanům. Děkuji. Nyní Silvia Kosta. Děkuji vám, pane předsedo. Eh, pane předsedo Renci, Domnívám se, že italské předsednictví se hrálo zásadní roli z hlediska politického eh, v naplňování agendy 2020 a eh, v při reformě institucí v Evropě. Podařilo se nám uskutečnit, uvést život Junckerův investiční plán a to se povedlo za italského předsednictví. E, také jsme se zavázali k větší flexibilitě v oblasti vzdělávání, kultury a audiovizuální média. Já myslím, že to je velmi důležité. E, to je důležité tedy v oblasti kultury, sportu a e, vzděláváním. Myslím, že skutečně se vám podařilo mnohé a zejména tedy to vzdělávání, to je jedna z pěti priorit investičního programu a skutečně to zaslouží naši velkou pozornost. Zásadní je to, aby eh, se to nové eh, zaměření na eh, podnikatele a vzdělávání dalších lidí Eh, aby se to skutečně stalo mainstreamem v Evropě. Také je dobře, že jsme se zaměřili na eh, historické dědictví. To nám pomůže generovat eh, větší obrat například v turistice a to je důležité pro naši strategii. Paní López de Mecho. Děkuji, pane předsedo. Dobrý den. Italské předsednictví hodně hovořilo o identitě, evropské identitě. Tato identita byla také spodobněna evropským sociálním modelem. Diskutovalo se o sociálním dialogu, o kolektivní odpovědnosti, o tom, že je třeba vyvážit pracovně právní vztahy. Nicméně na konci tohoto předsednictví eh, vidíme, jak to je s reformami, které jenom rozbourávají základní struktury sociální a pracovně právní ochrany. To platí i v Itálii, tak jako dříve ve Španělsku a v jiných zemích. Dnes Eh, se nesnažíme o zajištění eh, zaměstnanosti a máme tedy jen malé naděje v Junckerův plán. Hovořilo se tady o Odiseovi, který byl dobrodruhem, ale také tam je Penelope, odvážná žena, která věrně čeká a snaží se navázat na Odiseovo dědictví. A vy svými zhoubnými politikami rozbouráváte sociální dědictví Evropy a jejich občanů a tím eh, vlastně kladete základy pro ztrátu té evropské identity, o které jste tolik mluvili. Doufejme, že dojde ke změně díky eh, Syrize, která zaznamenává velké úspěchy a my je přejeme velké úspěchy. Děkuji a nyní pan Castaldo. Grazie, presidente. Presidente Renzi, oggi abbiamo ascoltato... Děkuji vám, pane předsedo. Vážený pane předsedo Renzi, vedl jste tady takové, takový surrealistický projev v surrealistické atmosféře. Hovořil se o Evropě, která mění rytmus, která se snaží o flexibilitu, novou evropskou vizi. Ale ta změna, co to vlastně je? To jsou eh, evropské dluhopisy, to jsou ty eh, nějaké miliardy Evropské komise, to je trojka, která jenom oklamává občany nebo je to Evropa, která nehodlá stanovit minimální mzdu pro své občany. Toto eh, to je skutečně ohlušující ticho Evropy v sociální oblasti. Moje generace v Itálii i v jiných zemích je rozpolcená. Dochází k stroskotání, které vede k nezaměstnanosti. Vy máte rád literaturu a já bych tedy řekl, že mladí na jihu Evropy už ne, ne, nemají žádné sny, vy jste jim všechny sny odcizil. A právě kvůli nim my jsme tady a chceme bojovat proti téhle hrozné zdi, kterou na severu buduje eh, ta civilizace eh, severská. Protože dnes eh, ti lidé jsou Eh, odsou, eh, odsouzení k krádežím v supermarketu. My bychom je neměli odsuzovat, ale spíše jim pomáhat. Právě taková by měla být Evropa i Itálie. Děkuji. La parola all'onorevole Borghezio. Děkuji slovo vám, pan Borghezio. Vážený pane předsedo, pan Renci i pan premiér Renci slíbil, že se bude velice zasazovat v rámci svého předsednictví za malé střední podniky. Ano, on to dokázal. On dokázal zachránit podnik svého otce před krachem pomocí veřejných peněz, ale mnoho dalších podniků v Itálii takovou tu pomoc nemá. Jsou to podniky skutečně v zoufalé situaci. Každý den se na nás obrací. I zde na stole mám takovýto apel. Podniky z mé země. Jsou to podnikatele, kteří chtějí zachránit své podniky, ale je to velice obtížné. A my bychom chtěli poprosit pana premiéra Renciho, aby přestal vodit občany za nos. Aby se snažil o to problémy skutečně vyřešit. Aby vyřešil nezaměstnanost mladých a také pomohl podnikům. Udělal podnikům to, co udělal pro podnik svého otce. Děkuji. A nyní eh, může jménem rady zareagovat eh, premiér Mateo Renzi. Pane předsedo, v středu naší debaty byly tři velké otázky, jednak rozpočet, na kterém jsme se dohodli. Já jsem děčný poslancům Evropského parlamentu, těm, kteří zdůraznili, že Eh, to, čemu já jsem se tak nevěnoval detailně, já jsem to měl potom ve svém závěrečném textu. Je dobré, že kolegové ve svých úvahách uznali to, kolik práce bylo odvedeno právě na rozpočtu, na to, abychom dosáhli schody. Paradoxně to vlastně řekli ty ostatní, ne my sami za sebe, a to je pozitivní věc. A pak musím říci, že pán tady má, poslanec má pravdu v tom, že tady vystvihli jisté věci, ke kterým eh, jsme, které jsme nedokázali dokončit. Jsou to témata, na kterých jistě budeme pracovat i dále. Pro nás je to element, na který můžeme pohlížet objektivně, ano, a je to negativní. Telekomunikaci, to je velice komplikovaná záležitost. Jedenáctkrát se setkaly naše pracovní skupiny Měli jsme velmi problematickou diskuzi ještě v Miláně na radě ministrů. E, to, co my jsme navrhli, bylo přijímáno vývětivě, pozitivně, zejména neutralita sítí, ale nedokázali jsme pokročit v oblasti roamingu, tam byly skutečně ještě velké rozdíly. Pak je zde celá řada aspektů, záležitostí, které jsme nemohli uzavřít tak, jak bychom si to bývali přáli. A i tato rozprava, která hodnotila eh, naše předsednictví, eh, jasně ukázala, a zmiňovali to také kolegové z jiných eh, zemí a také z jiných politických stran, že naše předsednictví mělo i pozitivní výsledky. Často je tomu tak, že největší kritika se zvedá z vlastní země. Měli jsme složitou debatu jak na začátku našeho předsednictví, tak na konci předsednictví. Pro Itálii to byla složitá situace, protože se nacházela v oblasti přechodu, kdy jsme měli vládu, která byla nejdříve technická, pak jsme měli politickou vládu koalicí, které v některých případech byly složeny skutečně velice rozdílných pozitivních sil. A myslím si, že je překvapivé, že právě italští poslanci zde v parlamentu zcela jasně dopodrobna vypočítávají veškeré nedostatky, ale Myslím si, že eh, tady se obracím na pána z Malty, který nyní není v sále, který říká, že Itálie má vůbec největší zadlužení celosvětu je Zadlužení státu, ano, máme skutečně obrovské zadlužení, ale eh, nikdo tady neříká, že Itálie má také největší soukromé úspory ve stejné výši, jako je to zadlužení. A když tady poslanci neustále opakují, že rodiny chudnou, jistě, ale pak jsou tady fakta a čísla a e, italské rodiny v době krize zvýšily své úspory od roku 2010 do roku 2014, tedy v době krize, ze 2,5 triliard eur na 3,9 triliard eur. A proč je tomu tak? Doufám, že parlament mi promine, že se tady věnují vnitrostátním otázkám. Ano, panuje strach, panuje obava, ale ta poselství, která přicházejí, to nejsou pouze poselství charakterizována politikou úspor, ale je tady také strach z budoucna, z budoucnosti, které je, je vnímána jako ohrožení. A to je paradox dnešních měsíců. Takže Itálie navýšila své soukromé úspory, z rodiny tedy zbohatly Tož je paradox, protože na druhé straně narostly jejich strachy a obavy. Takže je velmi obtížné přesvědčit italské občany o skutečnosti, ale ta realita se postupně prosadí. To říkám i paní poslankyni, která neustále zmiňuje ty obrovské problémy s korupcí v Itálii. Ano, v roce 2014 na návrh vlády italský parlament přijal a představte si jednomyslně přenesl vládě pravomoc přijímat protikorupční opatření. A je to zde padlo, hovořil o tom paní můj expo, případ toho expa. Tam bylo umožněno skutečně to, že jsme zastavili ty nelegální machinace a mohli jsme zasáhnout pomocí legislativy která dřív neexistovala. Takže je třeba poukázat i na pozitivní aspekty dění ve své vlastní zemi, pokud nahlížíme na Evropskou tribunu jako na tribunu, která hovoří špatně o Itálii. Pane Salvini, musím uznat, přiznat, že je velice dobré, že jste poukázal na to, že občané jsou jaksi zahořklí, že je to po ně, po, pro někud zvláštní, když se nahliší do sálu, který je prázdný. Já jsem rád, že pan Saridy tady našel své místo, protože je zde přítomen, protože eh, toto plénum sleduje také mnoho italských médií. Pan Salvini eh, je činný v rámci národního boje, já to respektuji, ale až za čtyři respektive za tři roky dojde k dalšímu volebnímu boji a pan Salvini ho povede za svou stranu, tak se ho italští občané zeptají na to, Až my se zeptáme pana Renciho, co udělal pro Itálii a co udělal pan Salvini během 15 let pro Evropu. Já, eh, a už dospívám k závěru, chci říci, že dnes Frakce, která hájí model pana Salviniho, například navrhla, aby došlo k pozastavení šengenských dohod. To je cíl, který má také Marine Le Pen. Nepředstavila ho zde na plénu, ale na tiskové konferenci, tam ho velice podrobně popsala. Také bych rád řekl, co chtěl navrhnout italský ministr vnitra, který také patří do Leginot, kterou vede pan Salvini, on řekl, že po zastavení šengenských dohod by byl konec Evropy. A eh, Majony tehdy řekl, že Evropa by měla být přece něco zcela jiného než uzavření šengenského prostoru. A to, je, to jsou tady závěry pana Landínyho, Salviniho, který se nyní snaží jak si přejít k levici, ale tato politická změna, tento politický obrat se mu nepovede. Protože tady je skutečně obrovská distance, obrovská vzdálenost mezi demagogií a skutečností. Jsou zde ti, kteří zastávají demagogické názory a pak ti, kteří se snaží investovat do politických ideí a ti, kteří investují pouze do demagogie. V Itálii tady máme jakousi soutěž mezi těmi, kteří vidí pouze problémy a mezi těmi, kteří pak povstanou a snaží se ty problémy vyřešit. Snaží se připravit pro naši zemi budoucnost, tak velkou budoucnost, jaká je historie kterou má naše země. A pak jsou zde zdi, ti, kteří nechtějí řešit problémy, kteří pouze zastrašují, šíří strach a říkají, Itálie to nedokáže. To je takové jednotlivé, jednoduché poselství, které možná snadno přijímají občané, ale situaci nevyřeší. Já zastupuji stranu která dostala nejvíce stran v evropských volbách, demokratická strana. Více než 11 milionů osob hlasovala pro nás. A to jsou lidé, kteří uznávají realitu faktů a ti, kteří jsou proti nám, neuznávají realitu faktů. A to nás vyvede z krize. Realita, ne to, že budeme eh, sázet na strach, eh, na obavy. Jediné řešení pro naše děti spočívá v tom, že Evropa se nestane jakýmsi památným místem, nestroskotá, nebude pouze kliše a nebude pouze banálními frázemi. Evropa může mít smysl pouze, když do středu jejího zájmu postavíme člověka. Člověka, který věří v budoucnost, který nemá tyto obavy, který se nesnaží vnímat celosvětové denní pouze jako ohrožení. Ano, já si myslím, že Evropa je větší než strachy a hrozby, které ze světa jistě přicházejí. Evropa, když se drží svých hodnot, tak je mnohem silnější než kterýkoliv útok, který může přijít. My si myslíme, že budoucnost, která nás čeká, závislí na tom, co my sami učiníme, jak my sami se budeme angažovat a když se nám to podaří, jak když budeme zároveň v souladu s našimi vlastními dějinami, tak budeme mít silnou Evropu, která nás povede cestou do budoucnosti, která bude dobrá pro všechny země i pro mou vlastní zemi. Grazie. Děkuji vám, pane úřadující předsedo. A děkuji italskému předsednictví za odvěrnou práci v posledním půlroce a přejeme Itálii hodně štěstí, tady zemi, kde já také mám tu čest být občanem. A nyní se obracím Jean-Claude Junckerovi, předsedovi Evropské komise. Vážený pane předsedo, na závěr této rozpravy bych ještě jednou chtěl vzdát hold italské vládě za kvalitní práci, stejně tak i mému příteli Mateovi. Jinak já nechci tu rozpravu italsko-italskou prodlužovat. Tady jsme v Evropském parlamentu a já jsem slíbil, že se nebudu nikdy vměšovat do politiky cizích zemí a proto se hned odmlčím. Grazie al presidente. Děkuji panu předsedu Junkerovi. Debat.